co se týče zápisu ze včerejšího dne, tak ten už máte k dispozici. Máte k tomu někdo nějaké připomínky? Ne, tak tudíž můžeme to v tuto chvíli schválit.